Herr Präsident! Bitte nehmen Sie. Ich erkläre die am 3. April. Eh, dámy a pánové, prohlašuji za znovu zahájené plenární zasedání přerušené 3. dubna. Dámy a pánové, s velkými obavami sledujeme všichni Eh, vyostřující se situaci na, Ukri- na Ukrajině, která je sice jistě velmi nebezpečná. Rád bych eh, zopakoval, že Evropský parlament velkou většinou obhajuje suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny. Wir haben in mehreren Resolutionen eh, v několika rezolucích jsme již zdůraznili otázky, které budou tento týden diskutovány. My nelegální